připojí k návrhu paní Votmanko, to je samozřejmě jedině žádoucí. Tak já už nemám žádné další eh, úvodní body, takže se dostaneme k, nyní k prvnímu bodu a to je situace bezdomovců v Evropě jako výsledek období chladného počasí. A eh, dávám slovo komisi jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. Kolegové z komise předseda Barroso a komisař Andor sdílí vaše obavy týkající se situace bezdomovců v Evropě během eh, tohoto chladného počasí. Samozřejmě nikdo nemůže zůstat nevšímavý vůči těm, kteří eh, jsou bez přístřeší, eh, přespávají venku v těchto mrazivých nocích a také víme, že mnoho osob eh, v mnoha evropských zemích eh, kvůli tomu již zemřelo. Právě si tedy kladete otázku, co se dělá pro zlepšení této situace a co můžeme udělat společně v těchto extrémních a výrazných případech vyloučení ze společnosti. Pane komisaři, přerušuje předseda malý okamžik. Dámy a pánové, bylo by prosím vás možné, kdybyste své bilaterální rozhovory vedli mimo tento sál v předsálí. Vielen Dank. Děkuji vám. Prosím, pokračujte, pane komisaře. Děkuji vám, pane předsedo. Říkal jsem tedy, že jak všichni vědí, boj s nepříznivým postavením bezdomovců se týká především členských států a místních aktérů. To platí jak pro Štrasburg, tak i pro ostatní města v Evropě. Týká se to eh, různých místních orgánů, nevládních organizací, které se snaží pomoci bezdomovcům. Občanská společnost a místní úřady jednají společně, přijímají společné iniciativy. Společná zpráva za rok 2010 o ochraně a sociální začlenování vyzývá členské státy, aby vytvářely národní, eh, regionální či místní akční plány pro řešení problémů bezdomovců a aby eh, eh, vytyčili oblasti, kde je třeba přijmout určitá opatření. Je zcela nezbytné, aby členské státy pokračovaly v tomto úsilí, oni si to uvědomují a myslím, že skutečně vyvíjejí eh, velké úsilí. A zároveň je důležité, aby i tento parlament připomínal, že toto téma je velice naléhavé a aktuální. Evropská unie tedy má jen omezené prostředky, jak jednat přímo v této věci, ale také tady máme svou úlohu. Musíme připomínat členským státům jejich odpovědnost a také je podporovat v jejich snahách v dlouhodobém časovém horizontu. To znamená také zlepšit naše vnímání tohoto problému a zlepšit eh, nástroje pro řešení toho tohoto problému, které nám umožní větší akceschopnost. Například máme program Progress, jehož prostřednictvím EU financuje novou studii o propojení situace bezdomovců a přistěhovalectví. Také podporuje Evropskou federaci národních združení, která pracují ve prospěch bezdomovců. Pro období 2014-2020 komise navrhuje, aby Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond také eh, cíleněji a účinněji se zaměřovaly na otázku bydlení eh, bezdomovců. Evropské fondy by se také měly využívat k, ke zkoušení různých nových řešení a k hledání nových přístupů v rámci sociální inovace. Tady mám na mysli především politiku bydlení. Kolega komisař Andor předložil novátorský přístup, který například zahájili eh, železniční společnosti a je to také uvedeno v chartě eh, společenského eh, rozvoje. Železniční společnosti, které podepsaly tuto chartu, chtějí vlastně sdílet svůj přístup k tomuto společenskému problému. Je to součástí eh, Evropské iniciativy pro sociální inovaci a experimentování a je to vlastně součástí projektu, který se jmenuje Naděje eh, na nádražích a eh, v rámci tohoto projektu tedy bude možné eh, poskytovat bezdomovcům vlastně střechu nad hlavou třeba na některých nádražích. Také se snažíme v Evropě vyloučit stigmatizaci těchto lidí. Evropská komise se tedy snaží působit v rámci široké vize sociálních potřeb, snažíme se také o určitou přidanou hodnotu a zdůraznění odpovědnosti odpovědnosti jednotlivých aktérů, občanské společnosti, nevládních e, organizací, které zde sehrávají příkladnou úlohu podniky, vlády, regionální a místní orgány, e, občanská společnost, ti všichni mají e, své místo v sociální Evropě a jich všech se týká to úsilí, které dnes zaznamenáváme ve prospěch solidarity s bezdomovci. Eh, samozřejmě už jsme jednali, ale ještě máme hodně co dělat. Komise se snaží získat co nejširší podporu Unie pro snahu členských států eh, v otázkách bezdomovců. Například podporujeme práci tohoto parlamentu, tak jak to je vyjádřeno v um, usnesení se 14. září loňského roku. Dále také tady je iniciativa pro uh, sociální podnikání, to, bylo, uh, to byla zveřejněna v loňském roce, kde komise v něm navrhuje nové nástroje, které by měly umožnit sociálním podnikům lépe naplňovat své cíle. Víme, že některé tyto sociální podniky se právě snaží pomáhat bezdomovcům, například se to se jedná právě o zaměření eh, zranitelných, eh, zaměření na pomoc zranitelným osobám, mezi něž patří právě bezdomovci. Dále eh, se snažíme zjednodušit pravidla Mm, pro státní podpory, pro sociální organizace, které pomáhají bezdomovcům, zjednodušit pravidla pro veřejné zakázky, které by vlastně zmírňovaly povinnosti mm, týkající se organizací poskytujících sociální služby a také by umožnili udělovat tyto veřejné zakázky mm, firmám, které se zaměřují na sociální začlenování. Takže toto jsem chtěla vyjádřit jménem eh, komise k této velice závažné otázce. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Dámy a pánové, než eh, zahájím debatu, musím vám ještě něco říci. Je zde mnoho kolegů, kteří se hlásí do postupu Catch the Eye. Já musím upozornit, že eh, k tomuto bodu budou promluvit pouze, mohou promluvit pouze šéfové frakcí nebo zástupcí frakcí, takže každý a k tomuto bodu nebude. Nyní slovo dostává Josef Dol za eh, Evropskou stranu lidovou. Bohužel bez mikrofonu. Pane kolego, prosím, zapněte si mikrofon, děkuji vám. Děkuji eh, vám, určitě mě teď lépe uslyšíte. O život přišlo více než 600 lidí v Evropě právě v důsledku eh, tohoto velice špatného eh, studeného počasí. Nejde pouze o finanční záležitost, ekonomickou jde především o solidaritu Eh, toto počasí samozřejmě poukázalo na to, jak potřebujeme solidaritu mezi našimi občany. Nemáme dostatek potravin v rámci evropského programu poskytování pomoci, potravinové pomoci. Potřebujeme eh, pomoci eh, i ze strany nevládních organizací. Bohužel některé země nevy, mm, nejsou ochotny pokračovat v tomto programu. Hovoří, že na základě právního základu můžeme pokračovat pouze do roku 2013. Neděláme dostatek pro tyto nejohrožnější naši lidi, zatímco opravdu plítváme v oblasti potravin. Opravdu, když se podíváme na to, kolik plítváme v různých supermarketech a podobně, a máme zde na druhé straně organizace, které nejsou, nemají dostatek potravin pro distribuci. Ano, potřebujeme vytvořit, určit, potřebujeme vytvořit solidaritu, silnou solidaritu. Já jsem byl starostou mnoho let a vím, že toto hraje zásadní roli. Proto jsem nesmírně rád, že, vytvořila, že se vytvořila síť eh, této, tato spolupráce spontánní si solidarity v posledních týdnech. Toto je to, co musíme podporovat a zároveň podpořit a prodloužit evropský program v rámci potravinové pomoci a zároveň mít společnou politiku v oblasti energetiky, protože co zjišťujeme v současné době? Ano, nemáme dostatek plynu, elektřiny ani pro tyto občany, které prostě, kteří si nemohou dovolit to zaplatit v tomto eh, období a to si myslím, že opravdu Eh, je realitou v mnoha našich zemích. Musíme jednat. Ano, musíme zároveň v oblasti eh, civilní ochrany, eh, která zatím nefunguje, udělat pokrok. Musíme skutečně reagovat tak, aby jsme každoročně neopakovali stejné drama, stejnou naléhavou situaci. Musíme se připravit, musíme mít dostatek prostředků, musíme dát dostatek prostředků nevládním organizacím, našim občanům, kteří se tím zabývají a nejenom těm největším organizacím. Děkuji. Děkuji vám, pane Dole. Nyní za frakci socialistů a demokratů paní Dion, Dion na 4 minuty. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, vlna chladného počasí již způsobila několik set mrtvých, především mezi bezdomovci. Tato úmrtí eh, samozřejmě znepokojí veřejné mínění, ale víme, že tito lidé jsou eh, také eh, obětí velice jaksi nejisté situace. Ano, e, zima zabíjí, ale vedle toho také lidi zabíjí bída, vyloučení ze společnosti. V EU je 3 e, miliony bezdomovců a nejsou to jen takové ty tradiční postavy lidí na okraji, ale jsou to také stále více staří lidé, e, mladí, ženy, děti a dokonce někdy i zaměstnanci. V důsledku hospodářské krize se zvyšuje nejistá situace mnoha lidí. To znamená, že propuštění z práce může zničit rodinu, která až do té doby fungovala. Bezdomovci eh, tedy eh, se nacházejí v nejrůznějších situacích. Jsou to také lidé, kteří přespávají ve svých eh, autech nebo kteří dočasně přespávají u svých příbuzných. Je třeba, abychom se na to podívali společně, protože ta, to postavení bezdomovců skutečně může být velice různorodé. Vyžaduje vyžaduje také politickou silnou reakci. Hovořím příliš rychle. Omlouvám se. Musíme jednat nejenom proto, abychom vyřešili ty naléhavé situace, ale také musíme jednat dlouhodobě. Je třeba nalézt prostředek, jak lidi dostat z ulice a jak pomoci těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Je jasné, že pokud lidé nebudou mít dostupné bydlení, tak samozřejmě, pokud se ocitnou na ulici, tak zároveň budou zbaveni mnoha dalších práv. Je třeba eh, provést analýzu situaci, situace, která je ovšem velice složitá. Je třeba najít proto politickou vůli. Tento parlament již několikrát požadoval vytvoření skutečné evropské strategie pro bezdomovce. Je to třeba prohlášení z roku 2010, usnesení ze září 2011, kde se hovořilo o tom, že situace bezdomovců by se měla do roku 2015 zlepšit. Proto potřebujeme integrovanou eh, strategii. V listopadu také vzniklo usnesení kolegy Darden eh, týkající se mm, platformy pro boj s chudobou. Eh, už jsme několikrát žádali vytvoření strategie pro bezdomovce kvůli nedostatku času. Já tady nemohu opakovat všechny tyto požadavky. Kdy je nějaká cestovní mapa, kterou by komise vytvořila? Kdy komise se pokusí eh, prosadit skutečné národní strategie, jaké prostředky z Evropského fondu regionální rozvoje proto budou moci být využity. Dnes hovoříme o boji proti vyloučení ze společnosti, ale je to stále jen na úrovni deklarací. Eh, tak je tomu stejně jako v roce 2010, od kterého se toho příliš mnoho nezměnilo. EU má strategii 2020, kde se hovoří o inkluzivním růstu. Jak zajistit skutečnou sociální soudržnost, aniž bychom bojovali proti této nejisté situaci lidí? Je třeba skutečně proto najít dobrou eh, vůli a nespoléhat se jenom na eh, místní združení a občanskou společnost. EU e hovoří pouze o úsporných opatřeních, kde, které potom e, lidem způsobují problémy a já si myslím, že není možné, aby se EU snažila zachraňovat jenom banky a zapomínala na své obyvatele. Tady máme e, možnost ukázat, že tomu tak není, že EU má jiný přístup, ale musíme také něco udělat, nejenom vydávat ušlechtilá prohlášení. Ta situace bezdomovců je velice složitá, můžeme se nad tím snadno pobuřovat, ale musíme udělat mnoho, aby se to zlepšilo a proto žádám, aby skutečně vznikl nějaký skutečný přístup ve prospěch bezdomovců. Děkuji. Guillaume, Madame Guillaume, vous... Eh, Paní Guillaume, vy jste nevyužila svůj eh, celý řečnický čas, eh, eh, takže byla jste asi o 30 vteřin rychlejší, než jste měla být a chudáci tlumočníci měli opravdu velký problém s tím vás sledovat, takže možná příště hovořte dále, ale pomaleji. Děkuji. Rinaldi. Tak a nyní má slovo paní kolegyně Rinaldi za frakci liberálů a demokratů. Na dvě minuty. Grazie, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Možná se to bude zdát provokativní, ale spíše bychom měli držet minutu ticha, tak abychom vzdali hol těmto šestistům eh, občanům, kteří přišli o život v důsledku chladného období. Většinou vzdáváme hold nějakým významným osobnostem tímto způsobem. Ovšem bylo by to poprvé, byl by to určitý ehm, jasný signál. Pokud je o ochranu práv, o demokracii. Tyto principy bohužel v této situaci nejsou aplikovány. Nestaráme se dostatečně o bezdomovce bez ohledu na to, zda jsou to občany Evropské unie či ne. Často to není propojeno s nějakými ukazateli ohledně voličů a podobně. Pan Barnier jasně hovořil o tom, že se jedná o odpovědnost na straně členských států. Ovšem je to problematika celoevropská, přeshraniční a v tomto období mnohem viditelnější než v minulosti. My jsme žádali komisi několikrát o více než pouze program Progres, chtěli jsme mít prostředky v rámci strukturálních programů vyčleněné pro sociální kohezi. Zároveň musíme zajistit volný pohyb těchto eh, eh, osob. Je to zajištěno nebo naopak uvalují členské státy určitá omezení na eh, tyto osoby právě proto, že nemají trvalé bydliště. A pokud jde o minimální pomoc, minimální služby, některé členské státy údajně neposkytli um, osobám přicházejícím z jiných států tyto základní potřeby. Proto se chci zeptat, zda je to na základě evropské legislativy v právně v pořádku. FAO uh, hovoří, že každý občan ročně um, plítvá asi 180 kilogramy potravin, proto se ptám, jaká je strategie Evropské unie v této oblasti. Myslím si, že je to součást naší identity. Děkuji kolegovi Rinaldemu a nyní za zelené má slovo paní Karima Deli na dvě a půl minuty. Merci, monsieur président. Monsieur Barnier, Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, kolegové, musím říct, že jsem skutečně rozhořčena. Eh, před dvěma roky proběhla za belgického předsednictví koncenzuální konference, která hovořila o strategii EU pro bezdomovce. Tady v Evropském parlamentu jsme sepsali písemné prohlášení, žádná reakce. Já jsem autorkou usnesení eh, pro evropskou strategii pro bezdomovce, komise nijak nezareagovala na náš požadavek. Opravdu to zůstává všechno jenom na papíře. Mě velice mrzí, že eh, tady dnes není nikdo za radu. Přitom právě členské státy odpovídají za zajištění práva na bydlení i pro ty, kteří nemají dostatečné prostředky. Již eh, za poslední dva týdny eh, mrazivé počasí zabilo 600 lidí. Bezdomovci ale neumírají jenom v zimě, umírají po celý rok, kdy žijí na ulici a jejich práva jsou pošlapávána. Evropské občané, evropští občané očekávají od EU víc, aby byla solidárnější, aktivnější, eh, pokud jde o přístup k těm nejzranitelnějším. Situace je velice znepokojivá. Jenom pár příkladů. V Řecku počet bezdomovců narostl o 25% za dva roky. V Maďarsku eh, jsou bezdomovci pro následování policií a hrozí jim velké pokuty. Ve Francii se eh, objevují vyhlášky, které kriminalizují žebrání a vybírání jídla z popelnic. Eh, kam to směřujeme, kam kráčíme? Eh, podíváme-li se na úsporné politiky jednotlivých vlád, tak ty důsledky budou opravdu katastrofální. Vážení kolegové, musíme eh, všechny probrat, vždyť eh, to můžeme změnit. Jak jsem to již říkala, pane komisaři, Evropská unie musí sehrát svou úlohu, musí na pomoci solidaritě mezi evropskými státy a občany. Je třeba okamžitě svolat naléhavou schůzku dotčených ministrů. Tady už Tedy nejde o zachraňování bank, ale o zachraňování životů. Už máme velké spoždění. Všechny členské státy musí informovat komisi o opatřeních, které přijali během této vlny mrazu. Je třeba co nejrychleji pomoci těm nejzranitelnějším a ty státy, které neplní svou povinnost, nepomáhají těm nejchudším, musí eh, být sankcionovány, zvláště ty, eh, které nezajišťují naléhavé ubytování těchto lidí nebo jim dokonce udílejí pokuty. A pane Barniere, komise musí okamžitě zavést evropskou strategii pro bezdomovce. Cíl je jasný. My jsme to tady už s kolegy připomínali, nikdo by neměl do roku 2015 spát na ulicích. Je to opravdu naléhavá věc. Každý musí mít střechu nad hlavou. A toto mrazivé ticho evropských odpovědných představitelů by mělo být narušeno, protože to jenom vyvolá nedůvěru evropských občanů. Je třeba, abyste okamžitě reagovali. Děkuji. Nyní za EKR eh, e má slovo pan Karim. Pane předsedo, pane komisaři, Každá společnost je nakonec posuzovaná podle toho, jak se chová ke zranitelným a starým členům své společnosti. V současné době máme zhruba 3 miliony lidí, 3 miliony Evropanů bez pevného bydliště. Z Velké Británie vím, že za poslední pět let se eh, zdvojnásobil počet hypotermie eh, v studených obdobích. A my zde máme třeba, mám té noviny, kde, se, kde je titulek eh, Umrzl k smrti, poněvadž neměl na teplo. My bychom skutečně měli mít strategii na to, jak naložit s lidmi, kteří jsou bez eh, přístřeší a kteří jsou prostě ovlivněni touto situací. Také bychom měli mít opatření pro lidi, eh, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím tím, že jim nevychází prostředky na to, aby eh, si udrželi svůj domov. V Evropě dochází k eh, v současné době k tomu, že lidé přicházejí o přístřeší kvůli neplaceným hypotékám a podobně. My máme za posledních eh, jenom asi 10 dní víc než 230 umrzlých a dohromady za tuto zimu je jich možná 600 eh, v Evropě. My skutečně musíme posílit eh, roli členských zemí, tak aby si mezi sebou vyměňovali osvědčené postupy a podobně. Děkuji, bohužel se příliš překročili svůj čas. Nyní paní Gabriele Cimr na dvě minuty za skupinu GUNGL. Pane předsedo, pane komisaře Barniere, kolegyně, kolegové. V pát zimy ukazuje, odhaluje, jak dochází eh, k porušování základních lidských práv v Evropě. Politika členské země VU e eh, tady na plné čáře selhávají. Víc než 600 mrtvých máme zatím zaregistrovaný eh, Přes stovku je to v Polsku 130, na Ukrajině stovky v Norsku, ale také v Německu máme umrzlé. Většina z těch, kteří umrznou nebo dostanou se do nemocnic, eh, jsou zde dovezeni, protože jsou podchlazení, tak eh, je vždycky přichází, tedy jde o lidi, kteří jsou bez domova, bez přístřeší. A vede to k tomu, že rostoucí ceny energií eh, nemohou si dovolit. Prostě buď mají spoždění v platbách, nebo si je nemůžou dovolit vůbec. Je povinností všech členských zemí, aby okamžitě přijali opatření na ochranu lidí, kteří jsou slabí. Je třeba podporovat obce a regionální orgány, aby mohly přijmout eh, příslušné opatření. Nejhorší je, že nikdo není schopen říct, kolik vlastně máme bezdomovců v Evropě, kolik lidí je ohroženo těmito mrazy. V Evropské unii neexistují žádné společné indikátory či statistiky, eh, které by nám ukázaly, odhalily velikost toho problému. Dokonce ani Německo nemá své statistiky vytvoření speciálního oddělení v Evropské komisi, které by se zabývalo zejména těmi nejnouzovějšími případy. To by bylo třeba zorganizovat. Žádáme, aby existovala celoevropská statistika, která se bude zabývat právě těmito osobami a která nás bude informovat o tom, jak velký je problém bezdomovectví. Členské země by měly být povzbuzovány, aby přijímali příslušné eh, zákony. My chceme celoevropské programy na tepelnou sanaci budov, obytných budov a navrhujeme debatu mm, o celoevropských minimálních sociálně ekologických standardech, které se týká chudoby a energetické chudoby. Paní eh, kolegyně, vy už jste hodně překročila časový limit, takže nyní se dostáváme k poslednímu eh, bodu eh, poslednímu bodu k tomuto bodu programu, čili reakce pana komisaře Barniera na to, co řekli pánové a dámy poslanci. Máte slovo. Děkuji za slovo. Pan Rinaldi, podobně jako paní Deli, před chviličkou připomněli to, že zemřelo asi 600 osob v průběhu několika dní, několika týdnů v několika evropských zemí Evropské unie. Samozřejmě pan Rinaldi má pravdu, že bychom měli vzdát hold těmto obětem, eh, protože to poukazuje na rozsah této tragédie a zároveň na celoevropskou podstatu tohoto problému. Proto ve jménu komise hovořím, že je dobré, že je normální, že je potřebné, aby váš parlament vedl dialog s Evropskou komisí, abychom přijali konkrétní kroky, reakci na, tuto, na tento problém. Nejde pouze o nějakou reakci, paní Guillaume, nějakou správnou reakci. Vy jistě víte, že první odpovědnost této oblasti leží na bedrech evropských členských států. Čili to, co požadujeme v rámci, takový hlavní požadavek v této rozpravě, podobné rozpravě. Ano, je to, je to naše role komise i parlamentu, abychom o tom hovořili. Ovšem, každý členský stát musí převzít odpovědnost sám za sebe. Mm, ano, pan předseda Dol hovořil o té rozpravě, do které jsme se zapojili i mý kolegové, pokud jde o o mm, pomoc v oblasti potravin, proč jsme byli zablokováni v rámci tohoto programu, který by měl poskytnout těm nejzranitelnějším pomoci. Ano, nejde pouze o ty největší asociace, jak už se o tom zmínil pan předseda Dol, jde o ty místní drobné organizace, které hrají obrovskou roli, odvádějí úžasnou práci. Ano, Ehm, v podstatě jde o často národní kompetence, regionální kompetence. Nejde ehm, jenom o Brusel, který by se měl zabývat touto problematikou a díky vašemu odhodlání vás všech, ehm, díky i příspěvku pana Čološe jsme byli eh, schopni přesvědčit radu ministru ano, eh, my máme určitou kapacitu v této oblasti, můžeme eh, se obrátit na České státy. Ostatní kolegové, pan Karim, paní Cimer, hovořili jste o věce, které mi leží na srdci. Univerzální služby, mm, služby v obecném zájmu, ty základní služby, které bychom měli poskytnout, pokud jde o potraviny, o energie, pokud jde o přístřešek. Evropská unie by mohla nepřímo reagovat v této oblasti tím, že bude využívat, pomáhat eh, aktivi- v aktivitách těm, kteří jsou nejblíž těmto eh, lidem, kteří trpí. Příklad, jeden, dva, příklady mm, osobní zapojení eh, z mé strany. Například v současné době se o tom hovoří v komise, to znamená eh, určité spojení eh, pravidel mm, mm, vnitřního trhu, revize eh, opatření na národní úrovni, které jsou s ním propojeny. Toto je předmětem diskuze i na půdě Evropského parlamentu. Můžete se podívat na konkrétní kroky, které by v rámci ehm, vnitřního trhu mohly pomoci sociální inkluzi, sociálním pomocem, sociální pomoci ehm, pomáhat i členským státům poskytovat tyto sociální sociální služby Evropská unie může být užitečná, hrát roli na tomto poli. Pani Guillaume, paní Deli se zmínili o strategii pro bezdomovce. Ano, hovoří z o usnesení z září 2011. Na to je odpověď panu Rinaldimu. Evropská Komise samozřejmě bere v potaz všechna, všechna tato opatření, všechna doporučení, eh, které se předloží, pokud jde o, o mm, transnacionální projekty v této oblasti, strategie v oblasti eh, poskytování přístřeší těmto lidem sociální práce a tak dále. Nebo právě ten Evropský fond v oblasti ubytování na základě Evropského regionálního fondu pro regionální eh, rozvoj. Mám zde čísla, mm, která jsou jasná. 2007-2013 členské státy by už eh, eh, um, utratili 10 miliard v rámci sociálního fondu, pokud je o boj proti sociálnímu vyloučení a poskytovali služby těm nejzranitelnějším skupinám. Paní Deli, já, my sdílíme vaše pocity, mm, pokud jde o situaci v některých zem, kriminalizace eh, bezdomovců, to je nepřípustné Některý členský stát konfliktům, k tomu došlo, dokonce útoky na bezdomovce. My samozřejmě mm, chceme, aby každý členský stát eh, přijmul odpovědnost této oblasti, aby ukončil tuto neakceptovatelnou, eh, této neakceptovatelné záležitosti. Ano, hovoříte, pane Dole, i eh, o, o, i o civilní obraně v Evropě. To je věc, která mi leží na srdci paní Georgieva postupuje velice aktivně v této oblasti. Já doufám, že vytvoříme evropskou nějakou evropskou jednotku, která by reagovala na tyto katastrofy nejenom eh, v Evropské unii, ale abychom reagovali eh, v případech eh, podobných, jako je stávající situace, která, kterým, mm, tato situace, která má dopad na zdraví našich občanů, na situaci, na, na život našich občanů. Čili velice stručně, ještě jednou, jsem nesmírně rád, že parlament přišel s touto iniciativou. My jsme, stojíme při vás, máme právní, finanční nástroje, politiky, které máme k dispozici v takové závažné krizové situaci, jako je tato a právě ano, samozřejmě dotýká se to lidí bez práce, bezdomovců, obrovského množství lidí, kteří jsou na ulici což znamená, že jde o celoevropský fenomén, i když odpovědnost není úplně vždycky le, jenom na evropských bedrech. Máme zde různé mm, organ, organizace i pro poskytování úvěrů v této oblasti. A samozřejmě, že všechny instituce by v tomto ohledu evropské měly hrát svou roli. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Vystoupením eh, pana Barniera je tímto rozprava uzavřena a přejdeme hned k následujícímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva kolegy Masipa o Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, ochranné známky a